Dobré dopoledne, dobré odpoledne. Eh, pokud nemáte námitek proti návrhu pořadu jednání, můžeme ho přijmout takto. Veřejné slyšení o endokrinních disruptorech a, a veřejném zdraví a životním prostředí a jak se tomuto přizpůsobit. Eh, ve čtvrtek 27. od 9.45 jsme tedy se k tomu pořád akce a toto je pozvání. Eh, ve středu 27. Eh, od dvou hodin budeme mít workshop výboru o standardech co 2 pro nová vozidla a užitková vozidla po roce 2020. 12. dubna rušíme odpolední zasedání. V našem sekretáriu máme změny. Pan Mateo eh, Menegaty eh, se přidal k našemu eh, sekretariátu je to, a vítáme vás. Je bývalým pracovníkem právního servisu Evropského parlamentu. Tlumočení dnes máme do 20 jazyků a Eh, samozřejmě dokumenty máte v příslušné aplikaci jako vždy a zasedání je vysíláno do intranetu. A první věc na našem programu jsou společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi českými zeměmi. A já dám slovo, dávám slovo panu Dantánovi, který je zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes v Evropě silniční doprava představuje 49 celkové nákladní přepravy a kombinovaná doprava představuje pouze 12 nákladní přepravy v roce 2014. Železniční nákladní nákladní doprava 18,3 a na říčních cestách nákladní přes, mm, přeprava představuje pouze 6,4 Možná by, bychom mohli připomenout, co je multimodální doprava a kombinovaná doprava, protože to není to tež. Multimodální doprava to je, že vlastně pro přepravu zboží se použijí dva typy dopravy a kombinovaná přeprava znamená, že vlastně ta přeprava je v kontejneru a je to vlastně už řešeno směrnicí 92 lomeno 106 a komise dnes uvažuje o revizi. Proč se o to tedy teď zajímáme? Víme, že nákladní přeprava by do roku 2050 mohla ještě se navýšit a obnova hospodářství znamená, že na našich silnicích a dálnicích je stále více konvojů kamionů. Kombinovaná přeprava tedy představuje jasné výhody pro přepravu zboží mezi členskými státy. Dnes v EU 81 operací eh, přepravy jsou přeshraniční, eh, což eh, znamená, že to vlastně pomáhá eh, třeba některým oblastem, třeba horským oblastem. Je tady ale také snaha vlastně omezit přetížení dopravy. Já třeba jsem z alpského regionu a železniční spojení mezi Lyonem a Turínem, koridor číslo 6, by mohl hodně pomoci. Komise tedy navrhuje revizi směrnice o kombinované přepravě více než 25 let po vstupu v platnost té předchozí směrnice. Eh, je tady problematika eh, tedy využití eh, intermodální dopravy, Otázka investice do infrastruktury, zvláště do překládkových terminálů, tyto investice jsou nedostatečné. Současná směrnice má problém v tom, že vlastně státy tuto směrnici uplatňují nerovnoměrně, jsou tady velké rozdíly ve výkladu mezi jednotlivými státy a dále ekonomická podpora na národní úrovni často eh, neřeší rozdíly Eh, vlastně v konkurenceschopnosti kombinované dopravy vůči klasické dopravy. Myslím si, že ten návrh komise jde dobrým směrem a měl by vyřešit některé současné nedostatky. Já tomuto výboru navrhuji tři skupiny pozměňovacích návrhů. Nejprve eh, jsou to opatření týkající se cílených opatřeních, druhý typ to je zlepšení logistického řetězce a třetí skupina je podpora eh, alternativních paliv a vozidel s nízkou spotřebou paliva. Takže pokud jde o tu cílenou podporu, Komise chce vytvořit vlastně takový řetězec překládkových terminálů každých 300 kilometrů v celé Unii. Já navrhuji, aby tato čistě zeměpisná logika byla nahrazena přístupem, který by bral v úvahu i relevantnost eh, investic z hlediska ekonomického, tedy investic do těchto terminálů. Je třeba, aby byl tedy eh, Eh, opatření, eh, aby byla vlastně povinná, protože zatím současná směrnice jenom vybízí státy k jednání. Je třeba investovat do vybavení, do eh, infrastruktury, ale také do školení pracovní síly. Investice do velkých přeshraničních infrastrukturních projektů by měly být nadále podporovány, zvláště v horských oblastech, kde je přeprava nejsložitější. Druhá skupina to je zlepšení logistického řetězce pomocí nových technologií. Tam navrhuji, aby v opatřeních ekonomické podpory se podporovalo využití informačních a komunikačních technologií, digitalizace, inteligentní systémy, tak aby se zlepšila efektivita přepravy a snížila eh, cena přepravy. Třetí eh, skupina to je podpora alternativních paliv. Směrnice by měla omezit i dopady eh, nákladní přepravy na životní prostředí. Je tedy, tedy snaha podporovat dopravu, která bude méně znečišťovat ovzduší. Je to cílem i pařížských dohod, evropské klimatické politiky pro rok 2030. Směrnice ale Eh, nepředpokládá konkrétní opatření na podporu eh, přepravy s nízkou spotřebou eh, paliva, protože a zatím nákladní přeprava vlastně představuje 94% využívá fosilní paliva a proto navrhuji, aby se více uplatňovaly pobídky k používání alternativních paliv a vozidel s nízkou uh, emisí uhlíku. A pak tady je ještě e, návrh týkající se kabotáže. Chceme vyjasnit e, pravidla pro kabotáž. Je tam vlastně e, kritérium pro odchýlení, tak aby se podporovala kombinovaná přeprava. Ovšem, podle směrnice se to nevztahuje na vnitrostátní přepravu. Dále, malé a střední podniky Eh, představují velkou část těch eh, přepravních firm a je tedy dobré maximálně omezit administrativní zátěž těchto podniků. A nyní vám rád budu naslouchat a rád eh, tedy si vyslechnu vaše pozměňovací návrhy. Velice rychle se sejdu se stínovými zpravodaji, abychom mohli připravovat další postup. Děkuji. Merci aussi, monsieur Danton. Děkuji, pa... Děkuji. pane Dantane. A teď dám slovo panu Tonasesku. Thank you, chair. Děkuji, drazí kolegové. Jak víte, snižování negativního dopadu dopravních aktivity je jedním z hlavních cílů dopravní politiky EU. V květnu 2017 sdělení Evropa v pohybu představila agendu přechodu k čisté, rychlé mobilitě pro všechny spolu s prvním balíčkem e, nástrojů a návrhu. Směrnice 92 2006 EC kom, o o e, multimodální dopravě, kombinované dopravě je součástí e, tohoto balíčku. A tato směrnice je jediným evropským nástrojem, který vlastně pobízí k tomu, aby se přecházelo ze silniční dopravy k dopravě, eh, která má eh, nižší environmentální a jinou zátěž, tak abychom tedy posílili eh, tento, tuto tendenci. Je to přesně součást v podstatě odpovědi, reakce na negativní dopady dopravy ale musíme využít plného potenciálu té, eh, této multimodální dopravy. Eh, návrh komise v podstatě počítá s eh, implementací na úrovni členských států a kromě toho se tu počítá s, pod, s podporou všech subjektů a v, v každém modu této dopravy. Chci poděko, chceme poděkovat za tuto práci s ohledem na to, že použití zeměpisných kritérií při budování nových terminálů není relevantní, protože to nezohledňuje eh, přirozené, eh, přirozená omezení jednotlivých regionů. Závěrem mi dovolte říci, že myslím, že směrnice 92 106 EC by měla být korelována se stávající legislativou. Eh, v oblasti dopravy, energetiky, eh, životního prostředí a zdraví. Samozřejmě, že před, předložím řadu pozměňovacích návrhů a s nimiž doufám, že budou kolegové souhlasit. Děkuji eh, a nyní má slovo pan Torvald. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Dantánovi za to, že zdůraznil nevyužitý potenciál kombinované dopravy a možný přínos této dopravy k plnění pařížských cílů. Budeme se zaměřovat na omezení eh, uhlíkové stopy a omezit eh, některé, eh, některá úzká místa. Zabývat se investicemi v této oblasti. Um, ale četl jsem některé zprávy komise, když jsem se připravoval na toto jednání. A z toho vyplynulo něco, co mě předtím nenapadlo. Podíváme-li se na systém kombinované dopravy, vidíme, že kombinovaná doprava, která je na environmentálně kvalitní úrovni, tak musí vzít potaz eh, tedy Eh, ty Dunajskou a eh, Rýnskou eh, oblast nebo trasu, pokud nebudou tyto, tyto koridory spolupracovat se stávající strukturou železniční sítě, tak pak se ty jednotlivé části do sebe nezapadnou. A to se pak promítne okamžitě Eh, v tom, že se doprava začne přesouvat eh, k, eh, na silnici, na, na, na gumy, na pneumatiky. A když se podíváme zpátky do historie, třeba do doby mého dětství, tedy prakticky jakákoliv firma měla obrovské skladiště. A doprava do tohoto skladiště a z něj nebyla časově tak kritická. Protože prostě by tu byly ty velké skladovací kapacity. Ale od hospodářské krize v 90. letech a pak ještě po hospodářské krizi v roce 2007, tak od té doby jasně vidíme, že pokud jde o fungování firem, tak se to změnilo tak, že zeštíhlili svou organizaci, takže se zbavili skladu. a vymysleli logistické systémy, kde čas hraje kritickou roli. Když, bych, když potřebuji nějakou, nějaký náhradní díl do svého auta, zajdu do, do, do nějaké dílny a on eh, napíše do logistického centra, které může být eh, stovky nebo tisíce kilometrů daleko a mm, ta eh, ča, část, ta, ten díl pak přiletí letadlem nebo nějak jinak vzhledem k tomu, že tu je tedy e, ta kritičnost toho času, tak to prostě půjde po silnici, aspoň část té cesty. Kdybychom byli schopni, čili pokud s tímhle něco neuděláme, tak e, bude těžké e, to nějak změnit. Ale každopádně mě nesmírně těší spolupracovat na, v této věci. Děkuji, pane Torvalds. Další stínoví zpravodajové tu nejsou, takže se chci eh, dotázat dalších poslanců a poslankyně, jestli si chtějí vzít slovo. Pokud nikoliv, tak je tu za komisi pan Santamato. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tento návrh stanoviska a okamžitě bezprostředně mohu říci, že drtivá většina těch pozměňovacích eh, návrhů jde právě tím směrem, ehm, kterým se snažíme jít, to znamená, že vyjasňují ten původní návrh komise. Pokud jde o ty tři základní témata, jež byla nastolena, je tu otázka kabotáže, interpretace je stejná jako ko, interpretace komise, že výjimka by měla platit pouze na přezrenční kombinovanou dopravu. Pokud jde o aspekt eh, nějakého, nějaké pobítky, eh, s, která by nějakým způsobem vedla k čistším automobilům, tak tuto myšlenku podporujeme. Ale možná je to trošku složitější. Jde o to, jak by se to dalo zapracovat do tohoto konkrétního návrhu. který je spíš o minimalizaci hm, silniční dopravy a také má řešit eh, otázku kongestce. Ale možná by se daly najít nějaké myšlenky, nějaké podněty na podporu čistších eh, vozidel. A třetí aspekt, ohledně těch 300 kilometrů, či terminál každých 300 kilometrů, tak rovněž souhlasíme, že je důležité mít určitou flexibilitu, což si myslím, že je obecná záležitost, obecný cíl, ale pochopitelně, že když e, okolnosti ne zdůvodňují takovou investici, tak by k ní dojít nemělo. A jestli ještě mohu připojit poznámku k některým konkrétním pozměňovacím návrhům, které si myslí, myslíme, že by mohly být problematičtější. Tak pokud jde o otázku nejbližšího vhodného terminálu, kritérií eh, na jejich identifikaci, tak už máme v článku 1 návrhu 1.3.3 už jsou určitá kritéria. Myslím si, že by bylo užitečné, aby tato kritéria zůstala v tom hlavním textu a ne v, dele, v delegovaném či prováděcím aktu. Pokud jde o otázku povinného přijetí pro členské státy toho nejbližšího eh, vhodného terminálu, tak to by skutečně průmysl přivítal. ale je to těžko, těžko to projde eh, na radě. Dále státní pomoc, splnění pravidel státní pomoci musí být zajištěno v každém případě. A těžko se nám podaří zapracovat do toho návrhu nějakou výjimku z notifikační povinnosti že pravidla eh, státní pomoci platí horizontálně pro různé aspekty. Myslím si, že není možné sem dát nějaké konkrétní ustanovení. A ještě je tu také odkaz pozměňovacím návrhu 3, harmonizaci sociálních podmínek napříč všemi mody. Tady jsou různá pravidla, která se vyjednávají pro silniční sektor, ale pokud jde o harmonizaci těch jednotlivých systémů, tak s tou se zatím nepočítá. A pokud jde o pozměňovací návrh 19, kdybychom mohli přihlédnout k tomu znění, souhlasíme s tím, že komise musí plnit svou úlohu strážce smluv, ale eh, není sama zodpovědná za implementaci, za to zodpovídají členské státy. To je ale spíše redakční otázka, otázka změní. Takže myslím, že to je z mé strany vše, ale samozřejmě, že jsem otevřen. Pokud je o další otázky, děkuji. A. Nyní pan Dantan. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechl názory obou kolegů, kteří se vyjádřili a myslím, že určitě budeme moci dobře spolupracovat. Také jsem si s velkým zájmem vyslechl námitky a názory komise. Budeme o tom muset ještě diskutovat, ale my jsme tady jakožto zákonodárci, ne vždy proto, abychom se doslova drželi úmyslů komise. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Tím uh, končíme první bod na našem programu. Poznáci návrhy prosím do 11. dubna 11 hodin a ve výboru budeme hlasovat 16. nebo 17. května. Nyní máme na programu výměnu názoru s komisí na téma čištění městských odpadních vod. Za komisi je tady mezi námi paní Banfredy, ne, pan Matiáš. A my tedy začneme tím, že mu dáme slovo na 10 minut a pak bude čas na otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně, a chtěl bych poděkovat také všem poslancům za zájem o tuto práci. Mám tady stručnou prezentaci, ve které bych rád ukázal to, jak hodnotíme plnění naší směrnice, jaký vliv má na životní prostředí, eh, jaký propagujeme a jaké jsou naše závěry. Tak na začátku bych možná začal vysvětlením některých pojmů. V podstatě je tady eh, ve hře eh, koncepce ekvivalentní populace a to je, eh, vlastně týká se to závazku eh, sbírat, zachycovat odpadní vody a v aglomeracích nad 2000 obyvatel, přičemž eh, je, tady hovoříme o sekundárním čištění, což pak tady máme něco, co je přísnější, čištění nebo pečlivější eh, čištění, kde odstraňujeme eh, živné látky. Eh, pak tady máme další ještě pojmy, ale máme tady různé termíny plnění podle toho, kdy která země vstoupila do Evropské unie. Čili to má potom vliv na závazky každé země. Komise nedávno eh, Eh, zveřejnila devátou implementační zprávu, vydanou 16 let od té první zprávy. A týká se to více než 23 tisíc sídel, aglomerací. Změnice se týká Eh, ekvivalentní populace eh, ve, v rozsahu 600 tisíce, 600 milionů lidí a eh, to je přes 580 měst, velkých měst. Možná nejdůležitější, co bych tady měl říci, je toto. Máme tady dva, dvě zámožné pohledy na implementaci této směrnice. V té horní tabulce je eh, vidět eh, míra plnění směrnice podle právní metodiky, kterou nám schválil také eh, soudní dvůr, což se <clears throat> je vlastně, jak si to, to, to naše měřítko je stoprocentní plnění. Takže tady vidíme ty skutečné míry plnění a vidíme, že tam, kde se ta směrnice uplatňuje už dlouho, blíží se země ke 100% zachycování eh, odpadních vod, ale pak tady máme ještě eh, druhotné a eh, to třetí silnější čištění. Tady jsou ta čísla o něco horší, ale pak vidíme, že eh, u zemí, které vstoupily do Unie později, je co dohánět zejména u toho eh, přísnějšího čištění. Eh, pak na té dolní tabulce, tady se můžeme dočíst, co by se vlastně mělo ještě dělat. A to číslo to je vzdálenost ke splnění cíle. A opět je to trošku lepší obrázek, ale pořád to terciární čištění, eh, zejména v té EU 13, eh, tak tam je situace skutečně ještě výrazně horší. Já se omlouvám, eh, můžeme vám to rozdat později, ale teď ještě další možný pohled na věc. Tady vidíme geografickou distribuci. Vlevo eh, vidíme, tedy modrá barva je dobrá a tady vidíme, eh, že eh, zachycování odpadních vod je téměř 100%, tedy v těch zemích, které jsou tady modře vyznačeny. A to terciární čištění, tak tady ta, ten obrázek je bohužel daleko pestřejší. Na tomto obrázku eh, tady se snažíme eh, vystihnout určité trendy. No a je vidět, že situace se skutečně zlepšuje a <clears throat> vidíte, že eh, jak si v té EU 13 to terciární čištění se velmi dynamicky zlepšuje, čili ačkoliv je ještě co dohánět, tak ten vývoj je velice dobrý a vidíme ještě, kolik toho e, ty země budou muset e, ještě učinit. A možná, e, pokud by se někdo to chtěl začíst hlouběji, tak vidíme, že ty trendy v té poslední zprávě jako kdyby naznačovaly vše oslabování, ale to je dáno spíše tím, že máme kvalitnější a přesnější data takže to je důvodem toho drobného poklesu. A asi nejdůležitější součást eh, je to vyhodnocení pozitivních dopadů na životní prostředí a zdraví. Tady máme opět dva pohledy na věc. Nahoře vidíte zlepšení kvality eh, vody v koupacích eh, nádržích. Čili my teď máme eh, parametry, podle kterých to můžeme sledovat, ale výsledkem je tedy to, že tuto vodu, kvalita této vody se díky směrnice o, směrnici o odpadních vodách se výrazně zlepšila. Pak dole tady máme biologickou eh, potřebu kyslíku, což je de facto indikátor eh, organického znečištění. A opět vidíme, že za posledních 20 let se situace výrazně zlepšila, co se týče kvality eh, v povrchových vodách a řekách v Evropě. Velmi důležitá věc další to jsou nejenom pozitivní dopady na životní prostředí a zdraví, ale také eh, ten celkový trend cirkulární ekonomiky, to znamená opět eh, nebo nové používání již jednopoužitých použitých materiálů, takže my tady odstraňujeme negativní eh, dopady eh, jaksi výroby a spotřeby a eh, také se snažíme znovu zachycovat různé látky jako třeba fosfor a snažíme se prostě tyto látky separovat z odpadních vod v Evropské unii. No a poslední věc, tady ještě vidíme, že v řadě zemí se znovu používá vyčištěná odpadní voda, ale to je předmětem jiného legislativního kusu Evropské unie, ne této směrnice. Další důležitý aspekt, eh, který vyplývá z naší zprávy, je potřeba dalších investic. Země nám eh, dávají informace o tom, kolik ještě bude třeba investovat eh, do nové infrastruktury a kolik bude stát udržování té stávající. Zajímavé trendy tady vidíme. Bude to eh, více než 25 miliard eur ročně, tedy ty investice v českých zemích. A e, více bude utraceno na nové infrastruktuře v té EU 13, e, zatímco v EU 15 e, spíše budou převládat, nebo tedy alespoň narůstá podíl těch nákladů na udržování obnovy infrastruktury. Do hry vstupuje významná příspěvková činnost EU. Momentálně je míra spolufinancování 26% a na to se budeme muset zaměřit v budoucí rozpočtové debatě. Je třeba zmínit, že v současném programovém období od roku 14 do 20 Eh, tady skutečně šlo o zhruba 10 miliard eur eh, toho spolufinancování z EU. Ale dále tady máme technickou pomoci, pomoc prostřednictvím programu Jaspers a jinak tedy velmi eh, úzce spolupracujeme se zeměmi, aby byli schopni zvládat tyto výzvy. Naše činnost v praxi Zaměřujeme se na země, které, kterým se daří nejméně a kde míra implementace je nízká. To je práce zejména našich kohezních kolegů a spolupracujeme s OECD, Světovou bankou a dalšími, kde se snažíme posoudit, jaké jsou skutečně spotřeby, potřeby a co s tím můžeme dělat. Abych to tedy uzavřel, eh, ti z vás, kteří to sledují průběžně, eh, se asi těší z toho, že jsou zde mnohé pozitivní trendy, ale eh, pokud se pokud bychom se podívali pouze na ten statický snímek, který jsem dneska představil, tak je pořád vidět, že ještě hodně práce zbývá. No a komise se bude soustředovat eh, na spolupráci s českými zeměmi, eh, které tedy toho mají ještě více před sebou, aby měli maximální užitek, aby se to dělo maximálně efektivně, aby se zlepšovala kvalita povrchových vod. A možná, že to také eh, je doplňkové k udržitelnému cíli číslo 6, to je hygiena. A komise již zahájila vyhodnocování. No a v tom vyhodnocování se momentálně eh, ve stádiu veřejných konzultací na její začátku. No a my teď eh, čekáme, až jak eh, dopadne tedy ten sběr důkazů a informací. Takže tolik úvodem, děkuji vám a rád odpovím na vaše otázky. Ano, děkuji. Takže prosím, kolegové, má tady otázky? Můžete? Paní Jatemachy jako první. Děkuji. Já mám jednu otázku. Zpráva komise se nezmiňuje o problematice farmaceutického odpadu v městských odpadních vodách, protože to je dnes zdroj ekologického znečištění. Eh, diskutuje se o tom také v kontextu strategie eh, antimikrobiální odolnosti, eh, také v souvislosti s probíhajícím refitem Aby mě zajímalo, jak komise bude přistupovat k těmto otázkám. Děkuji. Děkuji, pan Danta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za tu prezentaci. Myslím, že eh, tady se nám otvírá dobrý pohled na to, jak vypadá eh, vlastně řešení eh, těch odpadních vod ve smyslu rámcové směrnice. Chtěl bych upozornit na problém vnímání ve veřejnosti. Za poslední roky se to neustále mění, ten přístup. Proč? Protože vlastně zlepšily se zlepšila se vstupní situace, zlepšily se analytické technologie a následně eh, máme vlastně měření, které umožňuje větší přesnost, ale ve vztahu k veřejnosti můžeme eh, zjistit, že veřejnost se domnívá, že i přes všechny investice eh, se situace nemění dostatečně rychle. A je tedy třeba vlastně pravidelně zveřejňovat ty tři barometry, které časově existují, protože vlastně tyto tři eh, výsledky ukazatele ukazují, že u investic do ekologie, do životního prostředí je zapotřebí času, než přinesou účinku a nemůže se měnit vlastně jenom výstup z čističky odpadních vod i vliv na okolní prostředí a někdy trvá 5-10 let, než se ukáže, že to okolní prostředí skutečně těží z vylepšení té dané čističky odpadních vod. Veřejné mínění se velice zajímá o problematiku vody a je třeba, abychom na evropské úrovni my všichni vylepšili svou komunikaci v této oblasti. Ještě zbývá hodně práce, souhlasím e, s předřečnicí. Ještě nás čeká velká práce s farmaceutickým odpadem ve vodě. E, také je tady problematika hormonů, které, e, který existuje, to nemůžeme přehlížet a bude se to velice obtížně řešit, bude to vyžadovat hodně času, hodně peněz a je třeba, aby vědci a inženýři pracovali na technologiích, které nám umožní do budoucna řešit tento problém. Děkuji. Pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si tedy vyslechli komisi a vítáme výsledek, který nám byl tady prezentován. Došlo tedy k matatelnému zlepšení při provádění směrnice o čištění městských odpadních vod. V Itálii máme ale velké spoždění, pokud jde především o druhotné zpracování, biologické zpracování odpadních vod. Máme vlastně v běhu tři řízení pro porušení práva u Evropského soudního dvora a týká se to především eh, vlastně eh, aglomerací, kde se neprovádí druhotné zpracování odpadních vod. Italští občané vlastně eh, platí náklady na čištění odpadních vod, které se ale v praxi nerealizuje. Dále ta získaná eh, odpadní voda a případně to, co se vlastně vypreparuje při tom čištění, se nepoužívá následně jako hnojivo, ale často se to eh, eh, ukládá přímo na skládky. A to znamená, že to vlastně nepředstavuje žádné velké úspory pro občany, jenom se vlastně změní hierarchie odpadů. A mě by tedy zajímalo, zda komise předpokládá nějaká závaznější opatření, tak, aby se vlastně lépe využívali, využívalo to, co se získá eh, při čištění, aby se to využívalo jako hnojivo a zda komise se chce více zaměřit na kontrolu eh, třeba i regionálních a místních orgánů a jejich přístupu. Děkuji. Paní Šrapírek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám vlastně stejnou otázku, jako už tady zazněla. Já před časem eh, jsem se účastnila konference, eh, kde byli hosté z Nizozemska a ukázalo se, že problematika antibiotik a odolnosti vůči antibiotikům a látkám, které vlastně třeba jsou součástí nemocniční opravy velkým problémem. A v tom dokumentu jsme se o tom moc nedozvěděli. Mě by tedy zajímalo, jak eh, je situace, jak eh, zda můžeme třeba překládat nějaké pozměňovací návrhy. A pak tady byl ještě ten poslední příspěvek, a to bylo vlastně využití těch látek v hnojivech. A já jsem v tomto smyslu už dříve eh, u jiného textu předkládala pozměňovací návrh, tehdy všichni hlasovali proti, ale jde tady vlastně o to, že by bylo řečeno, že prostě ten návrh se nedá podpořit, ale přitom jsme navrhovali řešení tohoto problému a mě by tedy zajímalo, co si komise o tom myslí, o využití těchto látek v nojivech. Chtěla jsem na to poukázat, protože když se mluví o vodě obecně, eh, tak eh, vlastně se ukazuje, že to je problematika, na kterou narážíme i u jiných textů. Eh, voda je pochopitelně základní téma, ale někdy není úplně přesně jasné, co se dělá u vody a co se dělá u jiných problematik. Děkuji, paní Grostet. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já pociťuji podobné znepokojení jako kolega Danten. Uh, Eh, já bych se chtěla komise zeptat na následující věc. Jsou dány určité povinnosti, které je třeba plnit, pokud jde o odpadní vody. Nicméně, pokud chceme dosáhnout uspokojivého stavu třeba nějaké řeky, tak když, i když ten stav je uspokojivý, tak to ještě neznamená, že tam už nejsou vůbec žádné toxické látky. A zatím se třeba nezohlížely eh, studie týkající se ekotoxikologie. Někdy se prostě řekne, tak eh, tato řeka, její stav se velice zlepšil, je tam eh, zpět biologická rozmanitost, ale potom, když se Eh, analyzuje tato biodiverzita, tak zjistíme, že z hlediska toxikologického stále přetrvávají problémy a na, především od problematika endokrinních disruptorů a hormonů. To je velice závažná věc a myslím, že by bylo třeba, aby v té celé škále studií, které se povinně provádějí, pokud jde o kvalitu těch odpadních vod, tak by se tam právě měly přidat i tyto ekotoxikologické studie, protože právě ty poukazují na skutečné problémy a samozřejmě tyto problémy mohou mít eh, velice závažný dopad na nejrůznější druhy, a to včetně toho lidského. Děkuji. Pan Poc. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, jednu stručnou otázku, jaká eh, opatření komise Eh, chce navrhnout nebo má na mysli pro řešení eh, otázky ukládání čistírenských kalů, protože jestli se tady bavíme o endokrinních disruptorech nebo antibiotikách nebo těžkých kovech, tak celý ten cyklus vždycky končí právě eh, v čistírenských kalech a značná část členských států si s tímhletím úplně dobře neví rady. Tak jestli máte na to nějakou odpověď. Thank you very much. And if I may add a question myself, uh, what should the... Bych doplnila sama otázku. Co by měly dělat pokulhávající členské státy, aby dohnaly uh, eh, ty eh, otázky, klíčové parametry specifikované v té směrnici o eh, čištění odpadních vod. Identifikovala komise, co se musí dělat, jaké musí být první kroky. Prosím, pane Maragaj. Děkuji. Já se skupím ty otázky, já jinak budu ve vašich rukou samozřejmě. Pokud jde o otázku o významu této otázky pro veřejné mínění, jak sledovat věci ucelenějším způsobem, to myslím, že je velmi na místě. Jsme tak trochu chyceni v tom oznamovacím cyklu, máme některé systémy, které jsou velice staré, ale co, co se snažíme dělat? Snažíme se všechny ty vstupy zařadit do celkového rámce Eh, oznamovací povinnosti eh, v, v, v týkající se eh, vody. Jsou to i otázky, které byly nadneseny týkající se toxikologie, protože ta směrnice o odpadových vodách samozřejmě byla při, přijata již před nějakou dobou a dařilo se většiny, většinu odpadních vod tím pádem dostat do čištění, ale od té doby Eh, samozřejmě uplynula nějaká doba, od té doby byla přijata ta eh, rámcová směrnice a potřebujeme pokročit, pokud jde o jaksi celkově plány povodí, o seznamy eh, znečišťujících látek. Čili používat ty nástroje na konci potrubí, ale také přihlížet ke kvalitě a dobrému environmentálnímu statutu. Takže v určitém as- aspektu bychom očekávali opatření, která jdou nad rámec toho, co je v tomto relativně jednoduchém nástroji. Nicméně, eh, chceme mít jistotu, že ta směrnice je přizpůsobena svému účelu, takže um, pokud lze zlepšit eh, ty dopady, tak jak, jak tomu, tomu, tomu říkám, na konci toho eh, potrubí. A to je právě přesně ta otázka týkající se farmaceutických látek a dalších a tox, eh, toxikologie. Můžeme dělat více, pokud jde o eh, požadavky, co by měly ty čističky dělat. Otázka je, jak je to, jak málo máme toho terciálního čištění, ale v každém případě je zapotřeba podstatné finanční investice a otázka je, kdo by to měl zaplatit. Měli by to být ti lidé, kteří používají odpadní vody, nebo ti, kdo si kupují přímo ty léky, které pak se do toho dostávají. Čili to je otázka rozšířené zodpovědnosti výrobce. Zatím komise pracuje na strategii v otázce farmaceutik, což byl explicitní závazek z roku 2013, v rámci revize legislativy o vodě, to byla ta, te, tehdy ta blueprint, a já doufám, že interní diskuze povedou k tomu, aby tento dokument byl přijat i na veřejnosti. Určitě by to by, se bude zabývat tím, co se děje, pokud jde o úroveň těch farmaceutických reziduí eh, v, našich eh, sladko, eh, v naší tedy sladké vodě. A otázka substituce, například používání méně škodlivých látek a pak také zajímavá diskuze o tom, kdo by to měl zaplatit. Uživatele je možné technicky zaplatit za to vyčištění. Je to také důležité z hlediska stárnoucí společnosti. Trendy jsou takové, že poroste eh, užívání farmaceutik, ne že by klesalo. Takže to je jedna skupina Dále děkuji těm, kteří eh, si uvědomují ta zlepšení, ale to několik otázek, které zmínili. Co se děje například s, s tou... S, s, s těmi kaly, ehm, ty, ty, ty kaly někdy se dostanou na skládky, což samozřejmě není eh, v souladu s hierarchií odpadu. Máme také samostatný nástroj směrnici eh, o kalech, Eh, tam jsou určitá kritéria kvality, která se eh, stanoví a také při hodnocení, tedy za komisi, se budeme zajistit, aby kvalita toho kalu byla taková, že je nějakým způsobem použitelný ten kal potom jako, jako nutrient. Například pokud, když jsme se zabývali mikroplasty, tak jsme si uvědomili, že v tom kalu jsou některé materiály, které pak představují samostatný problém z hlediska bezpečnosti potravin. E, tudíž je to důležitá otázka, je v našem zájmu na tom pracovat, ale je to zkrátka komplexní záležitost. Pokud je o konkrétní otázku o porušení, některé další členské státy to rovněž zmínili, uvědomuje se, že je to vysoký počet e, e, různých Eh, různých nástrojů. Snažíme se pracovat se státy přímo, ale někdy musíme jít eh, prostřednictvím eh, právních řízení. Není možné mluvit s každou regionální mládou, nemůžeme si to dovolit, ale doufáme, že při kombinovaném úsilí pomoci vládám a řešení některých těch právních výzev se nám podaří mít koordinované kroky. A tady bych to napojil na otázku předsedy to znamená, co se s tím dá dělat. My jsme byli svědky toho, že tedy uvědomili jsme si, že je důležitá, jak je zorganizovaná zpráva a vláda, protože často, když jsou tu nějaké menší, menší subjekty, které musí eh, mít plány, ale nemají know-how, tak pak eh, je, je zkrátka důležité, jaký, jaký je ten eh, ústavní řád v té zemi. Centrální vláda v tom má svou roli, aby pomohla těm malým aktérům, těm um, malým samozprávným celkům a tak dále eh, při, při koordinaci. Když máme například nějaké právní porušení, tak um, trváme na tom, aby vzniknul nějaký, eh, aby existoval nějaký důvěryhodný masterplan, to znamená, aby vláda věděla, co je potřeba, kdo za to zodpovídá, jaké jsou fondy, z čeho, z čeho eh, se sehnají se, seženou finance, jestli z daní, nebo z evropských fondů, nebo z jiných mezinárodních zdrojů. A s takovýmto strategičtějším přístupem doufám, že budeme schopni dosáhnout lepšího výsledku. Doufám, že jsem tedy zodpověděl na většinu, většinu vašich otázek a ještě ucelenost mezi prací různých výborů a e, komisí. Je to komplexní, eh, takže my se snažíme mít na to globální, eh, mít globální perspektivu, ale ne vždy jsem třeba si byl vědom všech aspektů té diskuze třeba eh, o hnojivech. K tomu se budu případně muset vrátit písemně. Ale snažíme se, pokud možno se nejvíc těsně spolupracovat na těch Souvisících návrzích. Budeme mít návrh o pitné vodě v rámci spolurozovacího procesu a chceme samozřejmě přihlížet eh, zejména ke eh, znečištění, eh, kontaminaci, která je v povodích a důležité jsou samozřejmě, aby operátoři se zabývali těmi různými riziky a tak, aby Eh, jsme věděli, jakým, jakým způsobem například eh, podporujeme a eh, kontrolujeme zemědělství, jaké existují průmyslové mise. I když to třeba dodržuje pravidla, tak samozřejmě, když najdeme něco ve vodě, co tam nemá být, tak pak je důležité, aby došlo k nějakému šetření z hlediska toho, jaké jsou zdroje tohoto znečištění. Takže doufám, že tím jsem víceméně pokryl všechny otázky. Samozřejmě, pokud bude potřeba, tak se ještě vrátím k některým. Redirect from Madame e, Ještě je tady jedna otázka paní Šriperkové. E, děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat zástupci komise za podané vysvětlení. Nicméně, pokud se týče kalů, vy jste řekl, že by bylo možné ho je využít jako hnojiva. Mě by ovšem zajímalo, co se potom stane eh, jak si s těmi živinami, které jsou v tom obsaženy, pokud jde o vody eh, vyčištěné po zemědělské výrobě. Pokud eh, vám to nebude vadit, já bych raději odpověděl písemně, abych mohl konzultovat naše experty. Tak tím jsme uzavřeli výměnu názorů s komisí o čištění městských odpadních vod a můžeme se přesunout k dalšímu bodu. A to je opět výměna názoru s komisí <clears throat> a ten, tentokrát o opatřeních EU ke zlepšení dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a zprávy věcí veřejných v této oblasti. E, jako první promluví za komisi pan Robert Konrad eh, z DG Environment. No a poté dostanou kolegové příležitost klas otázky tak, jak se budou hlásit. Pan Konrad, prosím. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, já vám děkuji za příležitost prezentovat akční plán komise o eh, zprávě, o respektive dodržování předpisů v oblasti životního prostředí. Tak, já se pokusím spustit prezentaci. Dobře. Balíček, který jsme schválili v lednu, tak k tomu byla sdělení, pak máme tedy pracovní dokument a byla zřízena expertní skupina komise. Hlavní eh, logika eh, našeho zasahování do těch balíčků eh, plnění ekologické legislativy se opírá o dlouholeté zkušenosti v tom, že se implementace zdržuje dlouhá léta a Eh, opíráme se o poznatky praktiků a vědců. Zjistili jsme, že aby eh, nám fungovalo plnění právních předpisů, potřebujeme tři prvky. První je propagace jejich eh, plnění, to znamená různé informace, snažit se o transparentnost a spojení s financováním. Eh, dále inspekce a kontroly a eh, v neposlední řadě vynucování. Abychom to názorně znázornili třeba na, eh, na tom, jak se reaguje na předpisy, tak tady máme takovou stupnici zleva od šampiona až po zločince. A samozřejmě eh, různé typy chování v úvozovkách odměňujeme eh, různými přístupy, to znamená, může být eh, odměna, zapojení, pomoc například s financováním, vzdělávání, inspekce kontroly až po vynucování. V tom balíčku se snažíme postihnout celé toto spektrum tak abychom byli schopni reagovat v každé situaci optimálním způsobem. My si uvědomujeme a máme to dobře zdokumentované, že nedostatečná, nedostatečné plnění těch mechanismů patří skutečně k těm nejzákladnějším příčinám Eh, jaksi špatné implementace předpisů, tady to, že se mm, eh, neplní ty mechanismy. Z toho vyplývá také potřeba vytvořit platformu na vysoké úrovni, která umožní eh, diskuse expertů a stanovování dalšího postupu. No a pak samozřejmě <clears throat> klademe důraz na spolupráci různých expertů. A když hovoříme tedy o zajištění kompliance a o expertech, tak tady je řeč o inspektorech, tedy, kteří jsou schopni provádět praktické inspekce přímo v terénu. to znamená e, v průmyslových zařízeních. No a zde tedy e, je potom řeč také o e, prokurátorech policii, soudcích. Čili eh, to všechno patří k tomu vynucování eh, kompliance. No a máme v tomto zkušenosti opět eh, dlouholeté, které se nyní snažíme dát jaksi dohromady na jednu platformu. Takže ta platforma by měla umožnit eh, potřebné typy spolupráce, výměny názorů a podobně. K dalším věcem, které jsme tady zjistili, eh, že eh, ten, to, to školení a výměna informací se děje většinou tedy z dola nahoru a <clears throat> není to na příliš vysoké úrovni. Také Eh, jaksi pokyny, eh, orientace ze směry EU možná není dostatečná. No a pak tady máme praktické, praktické výzvy eh, přímo v terénu. No a to potom budeme řešen, řešit takovými podrobnějšími, úzce zaměřenými dokumenty. No a poslední věc, vývoj tedy technologický jde velice rychle ku předu. No a vidíme tedy první úspěchy od tedy eh, pozorování a sledování e přes eh, sdílení a šíření dat, eh, map, aplikací a podobně. Jaké máme výsledky, jaké jsou tedy nálezy? z hlediska našich akcí, které jsou součástí toho plánu. Těch akcí je tam celkem devět. A tady na infografice eh, vidíte, že se snaží eh, řešit eh, ty jednotlivé výzvy, o kterých jsem hovořil před chvíli. Začněme vpravo. Vpravo Eh, tak asi uprostřed, a to je rozvoj používání satelitní techniky. Čili tady se snažíme eh, zlepšovat schopnost členských zemí využívat satelitu. Eh, to souvisí s úspěšným programem Koperník nebo Kopernikus. A to nám zajistí lepší zajišťování kompliance. Také bychom chtěli členským zemím dát lepší zpětnou vazbu, jak se jim vlastně daří, nakolik jsou úspěšné, podle klíčových indikátorů. Dále plánujeme lepší, eh, řekněme, vodítka nebo orientaci eh, pro komplianci na venkově v souvislosti eh, s půdou a vodami. Budeme eh, dále bojovat proti zločinům v oblasti nakládání s odpady a eh, s divokou zvěří. Na to tedy připravujeme dokumenty a zejména se budeme soustředovat na divou zvěř velmi důležité, je šíření znalosti a šíření osvědčených postupů, referenčních materiálů, eh, také propagace možných eh, zdrojů financování. Když se posuneme dál, snažíme se povzbuzovat k vzdělávání odbornému, protože ženské země často tedy říkají, že potřebují hm, jak se identifikovat, co by měli umět takoví ti inspektoři životního prostředí, čili a jak by tedy měli nejlépe zajišťovat tu komplianci. Také pomáháme, aby členské země a jejich instituce eh, se spojovaly, spojovaly své síly. A to také znamená, že potom eh, ty nasromažděné poznatky v oblasti kompliance se budou šířit pomocí peer reviews nebo společných akcí nebo toho nástroje -peer. Dále zde máme určité technická vodítka o e, zařízení e, na vlastně těžební zařízení pro odpady. No a v neposlední řadě chceme otevřít možnosti pro občany a nevládní organizace, aby se zapojili prostřednictvím zpětné vazby, stížností, pokud zjistí, zjistí nějaké nepravosti přímo v terénu. No a to by se mělo dostat do naší dokumentace o osvědčených postupech v případě ekologických eh, nesrovnalostí zjištěných. Takže tolik našich devět akcí, které by měly být eh, eh, implementovány v letech 18 a 19. Dále minulý týden jsme založili expertní skupinu na vysoké úrovni my tam říkáme eh, fórum, správní fórum a to je skutečně další eh, příležitost zapojit se eh, zejména tedy na úrovni ministerstev a celostátních inspektorátů nebo inspekcí. Očekáváme, že zahajovací zasedání kde bude schválen pracovní program, eh, potom už bude trošku konkrétnější a eh, potom v prosinci proběhne eh, druhé zasedání. Tak nějak vypadá organizace, organizační schéma, to struktury řízení. Teď máme tam členské země, které vytvářejí jakýsi Eh, environmentální network a eh, my bychom tady si přáli, aby vznikly pracovní skupiny a workshopy, eh, které vše budou potom dotahovat do podoby konkrétních akcí. Je třeba, abychom také se Eh, vyměňovali poznatky na té nejvyšší úrovni, že, čili ty expertní skupiny také budou, na, budou součástí. Eh, přidružené budou orgány a instituce EU, grupy, eh, tedy skupiny expertů, zaměřené například na vodu, přírodu a tak dále. Takže tolik na úvod. Já vám děkuji za pozornost. Okay, thank you very much for the presentation. Děkuji za prezentaci. Zeptala bych se kolegu, zda chce někdo položit otázku. Paní Šrajpek. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to byla velice dobrá prezentace opět. Nicméně vracím se zase k té otázce, kterou jsem tady pokládala. Je velice dobré vidět, že se všechno toto realizuje, ale eh, je třeba také mluvit o situaci nemocnic, které vlastně do eh, řek vylévají nejrůznější odpad bez jakýchkoliv filtrů. My k tomu máme čísla, například z Nizozemska, a ta čísla jsou opravdu znepokojivá. A jaká je tedy eh, eh, tendence, kdy se řekne, toto je povoleno, toto není povoleno, kdy řekneme zemědělským podnikům na venkově, co vlastně mohou a nemohou dělat. Děkuji. Ještě někdo? Paní Grostet? Já nebudu hovořit o vodě, ale o, o vzduší. Na konci ledna komise uh, v Bruselu, eh, do Bruselu povolala devět států, včetně Francie. Byla to takzvaná schůzka jaksi poslední šance. A pokud se nemýlím, tyto státy měly asi deset dní na to, aby představili důvěryhodný plán na omezení eh, přítomnosti eh, jemných eh, částic a NO2 v atmosféře. Mě by tedy zajímalo, jaká je situace, zda tyto výzvy k něčemu vedly, zda došlo k nějakému pokroku, protože když se tedy povolají členské státy a řekne se jim, máte 10 dní na to, abyste nám předložili nějaký důvěryhodný plán, tak to není vždycky úplně jednoduché a mě by tedy zajímalo, jaká je situace situace, pokud nám to můžete dnes sdělit. Děkuji. Pan Florenc. Já bych teď mohl pustit eh, gramodesku, kterou jsem tady odehrával, přehrával už před 20 lety. S velkou radostí slyším návrhy komise eh, k tomu, co vše se odteď bude dělat lépe, nebo o tom, co ty členské země dosud eh, neprovedly. Já jsem v roce 1994 tuto směrnici pomáhal sepisovat. <clears throat> Tenkrát to bylo za německého předsednictví a ta směrnice o vodách do dneška není eh, realizována. Eh, kdybych eh, v ve škole e, své domácí úkoly dělal tak špatně jako největší členský stát Německo, no tak to bych skutečně e, vůbec neabsolvoval základní školu. A já jsem skutečně hm, v nepředstavitelném úžasu, e, jak to všichni komisaři prostě tolerují mým cílem by bylo to, abyste, prosím, u budoucí legislativy dvali na to, abyste také vynocovala. Možná, že ty standardy by nemusely být tak ohromně vysoké a ideální, jako to někdy e, dopadá, ale to, že tady máme země, které léta a léta Eh, prostě nerealizuje své závazky a tady se pro jistotu odvolává na vlastní zemi, abych nevyvolával spory, tak já prostě chci komisi připomenout, že je strážkyní smluv a že to musí vynucovat. No a to prostě to tak je. Já nevím, tady se eh, bavíme třeba o, o holanděnech, eh, kteří jsou nuceni k tomu, aby něco realizovali, ale třeba v některých jízdních spolkových zemích eh, u nás to má se jenom vyčkává a vyčkává, jak to dopadne a co skutečně bude třeba realizovat a na čím se může mávnout rukou. Já bych skutečně eh, prosil, eh, realizujte, realizujte, realizujte. Konečně. Yes, thank you very much. Děkuji. Ještě někdo? Tak já tedy také položím otázku. Řešíte to tedy s členskými státy individuálně, abyste s nimi diskutovali zlepšení zprávy věcí veřejných v různých oblastech? někdy při provádění je problémem právě nedostatek té zprávy věcí veřejných a mě by tedy zajímalo, zda o tom s členskými státy hovoříte. Nyní tedy vracím slovo komisi. Děkuji vám. Obávám se, že nemohu zodpovědět tu konkrétní otázku ohledně vzduchu, respektive ohledně vody, ale pokusím se zodpovědět otázku e, týkající se to zprávy věcí veřejných v souvislosti s naším akčním plánem. Jedna z věcí, která se vytváří, je právě hodnotící rámec, jak víte, vlastně měli jsme první doplnění ekologické revize, kde v kapitole 5 jsou uvedeny ukazatele týkající se zprávy věcí veřejných. My teď budeme rozšiřovat a dále rozpracovávat tyto ukazatele, tak aby se ta kapitola 5 vlastně rozšířila a aby tato kapitola eh, vlastně dávala takový celostnější obrázek o zprávě věcí veřejných v členských státech. Bylo to předloženo členským státům a dalším zúčastněným stranám na úvodním jednání fóra. Eh, všichni zúčastnění to přivítali a my si tedy myslíme, že v tomto, díky tomuto společnému úsilí v dalším kole v roce 2019 při dalším kole eh, revize eh, implementace ekologických předpisů už budeme moci zjistit, jak ta zpráva věcí veřejných funguje v členských státech. Je to proces, který teprve začíná, bude se postupně zlepšovat, ale doufáme, že eh, získáme úplnější informace o konkrétní situaci v členských státech. A to tedy v tom roce 2019. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, takže ty konkrétní otázky o vodě a vzduchu tady zůstaly nezodpovězeny, ale možná byste je mohla předat kolegům, aby eh, tedy mm, naši poslanci dostali odpověď od komise na své otázky. Tím tedy končí tento bod a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Takže k nás čeká další výměna názorů ohledně přeskumu v polovině období a budoucnosti programu veřejného zdraví. Je tady pan John Ryan z DG Sante a poprosím vás tedy o stručnou prezentaci. Děkuji. Já bych tedy nejprve chtěl informovat o hodnocení a potom budu hovořit o budoucích plánech komise. Komise předložila svou hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a radě 11. října loňského roku. Zpráva vychází z závěrů a doporučení Eh, vnější externí studie, která byla prováděna od května 2016 do května 2017. Závěry této studie by měly přispět k vylepšení provádění programu v období 2018 až 2020 a také by to mělo ovlivnit i programovací období po roce 2020. Třetí zdravotnický program je finanční nástroj pro koordinování koordinaci politik na úrovni EU má vlastně e, doplňovat politiky členských států, tak aby se zlepšilo zdraví Evropanů a zmenšily se rozdíly, pokud jde o zdravotní stav. Je to vlastně tedy na podporu zdraví, na ochranu Evropanům před závažnými zdravotními přeshraničními hrozbami. Dále e, to má přispět k zajištění udržitelných zdravotnických systémů a zlepšit přístup k kvalitní zdravotní péči. Prů... E, přeskum v polovině období tedy zkoumá první tři roky programu ale bylo to vlastně provedeno příliš brzo na to, abychom zjistili, zda byly splněny cíle programu, protože většina těch opatření spíše přesahuje to tříleté období. A v roce 2015 tedy začala opatření a ty výsledky, některá a ty výsledky ale budou teprve na konci roku. Nicméně to hodnocení ukazuje, že už se daří pokrok třeba zřízení 24 eh, referenčních sítí v Evropě, především pro vzácné choroby. Dále podporujeme členské státy při navyšování kapacit, pokud jde o Eh, epidemie, eh, jako byla třeba Ebola nebo Zika. Dále přispíváme eh, k migrační politice EU tím, že podporujeme členské státy, aby reagovaly na zdravotnické potřeby migrantů a uprchlíků a konečně školí se zdravotníci a další pracovníci. Další úspěchy zdravotnického programu to je výměna osvědčených postupů, jako je třeba e, omezování e, e, konzumace alkoholu, zjišťování rakoviny, prevence HIV a tuberkulózy a také podpora legislativy u zdravotnických prostředků. Také jsme podpořili eh, spolupráci s OECD a s Evropskou observatoří pro zdravotnické systémy a politiky. Vytvořili jsme na to konto několik zpráv na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých členských států. To bylo zveřejněno v listopadu 2016 a pak i v listopadu 2017 bude se jednat o každoroční zveřejňování. Také bych chtěl říci, že v návaznosti na toto hodnocení jsme přijali zjednodušující opatření, tak aby bylo jednodušší podávat žádosti o grant, bude možné je podávat i elektronicky, zjednodušili jsme hodnocení a také finanční pravidla. Ten nový program by měl být strategičtější, eh, vlastně měl, měl by to být flexibilní nástroj řízení, který bude ale schopen i pokrývat nečekané krize, jako je třeba ebola nebo uprchlická krize. Pro zbývající čas programovacího období by ten program měl vlastně posilovat evropskou přidanou hodnotu a také by se měl snažit Eh, dosáhnout kvalitních výsledků i ve spolupráci s dalšími finančními nástroji EU. Tato hodnotící zpráva vychází z informace od členských států a na, národních eh, kontaktních bodů. Také jsme prováděli veřejné konzultace, získali jsme 130 příspěvků. A všichni se vyslovovali pro pokračující podporu EU na úrovni e, veřejného zdraví. 97% respondentů podpořilo takovouto spolupráci na úrovni EU. Ještě pokud jde o budoucí programování, kdy si dovolíte, řekla bych ještě pár slov, po, jak to bude po ukončení tohoto programu. My teď právě diskutujeme, jak nejlépe formovat budoucí programy a finanční nástroje, tak aby se zlepšila jejich flexibilita, konzistence a abychom také zlepšili synergii a, eh, a zajistili zjednodušení. Budoucí investice do zdraví musí být cílené vzhledem k rozpočtovým omezením bude třeba posílit opatření tak, abychom dosáhli co nejvyšší přidané hodnoty na úrovni EU, abychom také mohli úzce spolupracovat s dalšími evropskými programy. To je tedy součást té naší vize, jak naplnit hlavní priority a cíle tak abychom posílili programy a systémy e, zdravotnictví v členských státech. Budeme také podporovat výzkum například. Také chceme e, posílit toto spolufungování s jinými finančními nástroji EU. Například je to tedy program veřejného zdraví v souvislosti se širší politikou komise. Děkuji vám. Děkuji a nyní kolegové, kteří by chtěli vystoupit, ale ještě předtím si musí vzít slovo paní Grostet, jako bývalá zpravodajka pro program veřejného zdraví, takže je na vás, abyste nám sdělila své myšlenky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, tento třetí program veřejného zdraví eh, dostal 500 milionů eur. To se může jevit jako směšná částka, když chceme omezovat eh, rozdíly ve zdravotnických politikách mezi 27 členskými státy. Nicméně je to program, který je užitečný, protože podporuje naše cíle v oblasti zdraví. Myslím, že je především eh, skutečně vše dvakrát eh, ověřovat. Například pokud jde o vytváření evropských referenčních sítí, je třeba zrychlit eh, jejich vytváření. Tato otázka už měla být vyřešena a zatím není. Dále, návrh komise týkající se hodnocení zdravotnických technologií. Podle toho by budoucí činnosti komise v této oblasti měly být částečně financovány tímto programem veřejného zdraví. Chceme-li, aby ta spolupráce skutečně byla efektivní, je prvořadé vlastně alokovat na to potřebné zdroje. Když se zase hovoří o e, rozpočtových omezeních, tak mě to velice znepokojuje. Pak také jsem se seznámila s možnými návrhy eh, komise eh, pro chystaný víceletý finanční rámec. Vypadá to, že program pro zdraví by mohl být vlastně pod kategorií eh, širšího programu, který se nazývá Program pro jednotný trh, kde bude bezpečnost potravin, lidské zdraví, zdraví zvířat, zdraví rostlin. No tak já tedy nemám problém s tím, aby se dal dohromady eh, růst a zdravotnictví. Tento program veřejného zdraví se původně měl jmenovat program eh, zdraví pro růst, ale jsem rozhodně, rozhodně proti této strategii, kdy by vlastně program veřejného zdraví byl vlastně Eh, v druhém plánu by byl by vlastně zcela nečitelný a nepochopitelný pro naše občany. Zdraví to se týká opravdu každého evropského občana, jejich eh, každodenního života. Jednotný trh, to jim říká mnohem méně. Navíc myslím, že je rozhodně třeba rozlišovat program veřejného zdraví. Nemůže se směšovat se zdravým zvířat, zdravým rostlin a bezpečností potravin. Já uznávám, že to všechno souvisí, souvisí to s životním prostředím, ale proto volám potom, aby byl program veřejného zdraví, který by byl samostatný a byl by jako takový samostatně uveden v víceletém finančním rámci. Já jsem vyrozuměla, že komise proti tomu není a já doufám, že tady bude podporovat tento návrh. Já každopádně žádám všechny kolegy, kterým leží na srdci veřejné zdraví, a to je jedna v oblastech, kde můžeme ukázat přidanou hodnotu EU, našim spoluobčanům rok před volbami, tak myslím, že je důležité, abychom jim ukázali, že tuto otázku nezanedbáváme. Já e, skutečně spoléhám na kolegy, protože čím víc nás bude, tím spíš se to podaří. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Grasné. A nyní spolupředsedové, pracovní skupiny. Takže paní Kapuson Reis. Děkuji, paní předsedkyně. Takže ve stejném duchu jako paní Grostet. Já jsem velice znepokojená, protože myslím, to, co říkala paní Grostet, to jsou zásadní věci. Opravdu tady je velké nebezpečí. Kolegyně hovořila o tom, že ten program by byl součástí nějakého obecnějšího programu pro jednotný trh a to by potom znamenalo, že ten program vlastně zmizí, nebo možná to je úmyslem, aby tento program zmizel. A my zatím jsme o tom jenom slyšeli, jsou to zvěsti, nevím, jestli tomu tak bude ale dokonce eh, generální ředitelství pro zdraví a eh, komise neví, jak to bude dál s tím tímto programem a já jsem tím znepokojená, protože zdraví to je důležitá věc a na úrovni EU je jasná přidaná evropská hodnota. Samozřejmě pravomoci členských států, pokud tedy organizace zdravotní péče, ty zůstávají, ale také je jasné, že evropské předpisy vyžadují, abychom měli vysoké zdravotnické standardy. Tuto pravomoc máme a my se musíme snažit zlepšit zdravotnictví v EU. Ten rozpočet, pokud jde o zdravotnické technologie, to mě také tedy překvapuje, protože tady se vlastně mají analyzovat výzvy v EU, hledat řešení a ta řešení pochopitelně nemohou být potom financováno z toho samotného programu. A také mě znepokojuje, že ten finanční rámec je takto dán. Pak tady se mluvilo o referenčních sítích, na té také nejsou vyčleněné konkrétní finanční zdroje a opravdu pociťuji velké obavy. Myslím si, že to je jeden z programů, které mají největší přidanou hodnotu pro občany a také i pro hospodářství a samozřejmě pro zdraví samotné. Pak se tady mluví o víceletém finančním rámci. Minulý týden na plenárce jsme v hrubých rysech schválovali rámcový návrh Nicméně ty návrhy ohledně struktury, které tedy pronikly, tam už vlastně není ten program pro veřejné zdraví a zdá se, že tady je jasný úmysl tento program zrušit a my se rozhodně postavíme proti tomu. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Petrlem. Děkuji. Paní předsedkyně, Dezí kolegové, Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Mám za to, že by nebylo správné, kdyby, to, kdyby zdraví bylo jenom doplňkem dalších politik. Když se podíváme na zdravotní trendy, tak nám je jasné, že zdraví musí být eh, skutečně prioritou u celé politiky Evropské unie. Občané jako já chápou, že tu musí být, být větší přidaná hodnota na evropské úrovni. Já jsem přesvědčen, že můžeme vytvořit větší přidanou hodnotu, aniž bychom eh, museli nějakým způsobem měnit smlouvy. Ale s naší expertivou bychom mohli Eh, dokázat více. Souhlasím také s kolegyní Grostet, že tento program je velice důležitý, prospěšný pro všechny. Také by mě zajímalo, jaká je reakce mezi členskými státy. Komise eh, soudí, že bychom měli dělat více, ale má otázka je, jsou tu zásadní rozdíly v přístupu členských států vůči tomu, co navrhla komise? Víme, že komise toho navrhla hodně. Nejenom pokud jde o prevenci rakoviny. Takže mě by zajímalo, jak členské státy zareagovaly na e, nabídku komise. Paní Šrajperek? Děkuji. Paní předsedkyně? Myslím, že Frances Grostet ehm, to řekla velice jasně. Hodně času trávíme tím, že hovoříme o vnitřním trhu, ale tady jde o lidské bytosti, o um, malé děti, o prostě programy, které pro lidi, kteří jsou pra, financovány těmito programy. To jsou všechno věci, na které bychom měli souhlasit a, a, se, a dohodnout se na nich. A já chci zopakovat tu žádost na komisi, jak to budete řešit. Jak to budete eh, financovat? Lidé s tím nejsou spokojeni. Role Evropy rozhodně není v tom, že abychom tyto lidi opouštěli. Naopak. Pan Zorino? Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, já jsem položil komisi otázku, která vycházela z toho, že je slabá harmonizace eh, očkovací politiky v členských státech. A já jsem se tázal, co s tím chce komise dělat, aby se podpořila harmonizace. Samozřejmě s tím, že si musíme uvědomit, že je to eh, na prvním místě zodpovědnost členských států. Ale doufáme, že se nám podaří dosáhnout harmonizace a zlepšit eh, míru proočkování v našich zemích. Měla by existovat nějaká tedy proočkovací politika, strategie. Zdá se, že je rozdíl v politikách v členských státech A nyní se bavíme o zdravotním programu a já doufám, že to bude spolufinancovaná akce, když se podaří rozšířit vakcinaci, jasně prokázat eh, přednosti vakcinace. Je to na pořadu jednání i u nás, v naší zemi, a já se chci zeptat komise, jaké konkrétní opatření chce přijmout. S čím počítáte, pokud jde o e, zlepšení povědomí o e, vakcínách, zvážení pro a proti a jestli by mohla existovat nějaká společná logistická platforma, která by přispěla k rozšíření vakcinace mezi členskými státy. Děkuji. Děkuji. Někdo dalších si chce vzít slovo? Pokud nikoliv, pane Ren, máte slovo. Děkuji vám. Pokud jde o to, co tu bylo řečeno, ty evropské referenční sítě již začaly fungovat, snažíme se eh, rozšířit jejich působnost těchto evropských referenčních sítí. Samozřejmě za podmínky, že ty stávající sítě už budou v běhu. Nechceme to rozšířit příliš daleko předtím, než budeme mít ty, které už jsou běhu. A k tomu potřebujeme samozřejmě i potřebná informační, potřebné informační nástroje pro výměnu informací mezi nimi. Čili je to eh, takový postupný proces, ale uvažujeme o té možnosti rozšíření. Pokud jde o eh, technologické posouzení tak to je předmětem legislativního návrhu. Ale do, dovolte mi v reakci na řadu otázek pokázat na to, že dokonce i nyní mezi 30 a 50 procenty zdravotního rozpočtu je věnováno na implementaci legislativy. Že to ono je to hezké, hovořit o subsidiaritě a o tom, že zdraví i zdravotnictví je zodpovědností členských států, ale 35% těch stávajících programů a těch fondů jde na podporu evropské legislativy, například tabáková legislativa, legislativa v oblasti farmaceutických látek, oblasti e, orgánů, e, tkání a buněk, přeshraničních hrozeb. Čili zdravotní program již je e, hluboce integrován a ještě jsem zmiň, zapomněl zmínit přes, tu směrnici o přeshraniční zdravotní péči. To je také důležitý, důležitá legislativa. Takže už ve stávajícím rozpočtu 30 až 50 našeho rozpočtu jde na podporu eh, této legislativy. Jde, je tu jasná předaná evropská hodnota a podpora implementace uceleného přístupu eh, na evropské úrovni je zásadní. Pokud jde o otázku pana Petleho, pokud jde tedy o eh, to, jak podporujeme výměnu osvědčených postupů, eh, to je proces, který vznikl na to, abychom podpořili eh, ty udržitelné rozvojové cíle, zejména cíl číslo 3, který je o snížení zátěže chronických a přenosných chorob – a zdravotní program umožňuje členským státům využít eh, ty prakti- stávající postupy a nějakým způsobem je rozšířit, eh, tak aby byly použitelné v širším měřítku. Jsou to ještě další dva příklady, které by stály za zmínku. Další příklady osvědčených postupů, které byly převzaty členskými státy, například zavedení programů na eh, testování, eh, screening eh, na rakovinu z tlustého střeva. A druhým příkladem je fyzická a tělesná aktivita na předpis. Čili jdete k doktorovi, když máte třeba problém s obezitou nebo zdravím obecně a ten, to lékař vám může předepsat eh, tělesnou činnost, čili organizovaným způsobem. Takže na evropské úrovni tak to eh, je, je možné ehm, podporovat programy. Ehm, dále otázka očkování, otázka na harmonizaci vakcinace od pana Zorina. Otázka Komise, jak bylo oznámeno v, mm, v, v pravostavu no, Unie pana Junkra a také v pracovním plánu eh, komise, tak v nadcházejících měsících chystáme návrh iniciativy ve vztahu k očkování u lidské populace, kde budou také otázky jako ta váhavost vůči eh, očkování a další eh, některé otázky, jako je například otázka, eh, otázka zásobování, otázka eh, zkrátka dostupnosti těch vakcín, protože stále máme nedostatky některých, některých vakcín. Eh, ještě problém, pokud jde o sdílení údajů mezi členskými státy. Otázka farmakovigilance a další otázky. Zmínil jsem také v odpověď na stejnou otázku, že komise startuje společnou akci, kterou vede Francie za účasti 20 členských států. Bude nastartována v září letošního roku. Se budeme snažit posílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti vakcinační politiky. A konečně bych ještě zmínil ve vztahu k vakcinaci eh, dohodu o eh, společných eh, zakázkách a tato dohoda byla již jednou využita v případě botulismu a, a vlastně 19 členských států bylo eh, schopno takto získat eh, vakcíny proti epidemii. Nemusí pak vyjednávat samostatně se zastupci odvětví, ale komise pak organizuje s 19 členskými státy koordinovaný společný zakázkový přístup. Či v těchto třech oblastech komise nabízí určitou strategii, určitou nabídku. Jsou tu také stávající programy na nastartování společných eh, opatření členských států, což vede Francie, a pak tu máme tuto dohodu o společných veřejných zakázkách. To je poprvé, co jsme eh, nakoupili tak obrovské množství vakcín na evropské úrovni společně. A nyní poslední bod týkající se budoucího financování. Jistě, že víceletý rámec zatím ještě nebyl komisí schválen a objevila se celá řada různých podnětů a podrobností. Ale my se účastníme těchto diskuzí interně v rámci komise. A jeden z těch bodů, které jsem chtěl zmínit, je, že komise si nějakým způsobem analyzovat eh, počet programů, které momentálně máme. Je to vysoký počet programů a my se snažíme omezit eh, tento počet na, eh, do určitých klastrů, což by mělo mnoho výhod, protože ty prostředky by bylo možné přesouvat mezi jednotlivými částmi tohoto progr- eh, těchto programů a těch klastrů. Dobrý případ, příklad se týká migrační krize. Když jsme měli problém přesunovat peníze z A na B z jedné strany na druhou, tak myslím, že to je dobrá ilustrace, nedávná ilustrace toho, jak je to složité, když jsou ty eh, peníze eh, uvázány v nějakém individuálním programu a je těžké je mm, přesouvat. Že komise se zabývá možností vytváření synergií mezi různými programy, což neznamená, že by profil eh, těch, těchto programů nějak zmizel, ale prostě, že jsou združovány. A když se podíváte na rozpočet, na, na to, jak je rozpočet e, sestaven, tak tam je to rovněž pak s nějakým způsobem združováno do jedné kapitoly. Takže komise bude mít návrh eh, k víc, novému víceletému rámci. To je něco, na čem se teď aktivně pracuje, teď k tomu ne, nemůžu, nemohu dodat víc. Děkuji. Madame Korostet, yes. Chci poděkovat za vaše vysvětlení. Nejsem úplně přesvědčena, bohužel. Protože je, samozřejmě, já bych rád, já chápu, že je potřeba věci zjednodušit z toho takového technického, administrativního hlediska. Ale mně jde o politiku s velkým P eh, v tom vznešeném slova smyslu, abychom ukázali spoluobčanům, že politika Eh, zdravotnictví něco znamená na úrovni Evropské unie. Jistě členské státy jsou svrchované, pokud jde o jejich eh, režim například sociální ochrany. Ale pokud nebudeme mít Evropu, která bude eh, tou hnací silou, no tak evropští občané budou obětmi. Nemohu akceptovat takové věci. Kolegové, myslím, se na to dívají jako já. A, abychom tady měli prostě například Eh, bezpečnost potravy. Já myslím, že zdraví je ještě důležitější. A zdraví lidské, zvířecí a rostlin. Já nevím, v organizaci Evropské komise můžeme udělat nějaký klaster, abychom mohli pak snadněji eh, přesouvat eh, rozpočt, prostředky z rozpočtových linií. No dobře. Ale pokud vyškrtneme něco v oblasti zdraví, ve prospěch eh, zdraví rostlin nebo zabezpečení potravin, tak s tím nesouhlasím. A myslím, že se na to kolegové dívají jinak. Už celé roky se bijeme za to, aby existovala evropská zdravotní politika. Máme výbor, zdraví životní prostředí, někdo to chce, někdo to chtěl dokonce zrušit ten název. Každých eh, pět let, to vždycky říkám, každých pět let je spochybněna po, evropská politika v oblasti zdraví. Ale jestli nebudeme schopni my, volení zástupci, hájit zdraví našich spolupčanů, kdo jiný to udělá? Je to otázka strategie, je to otázka základní politiky. Já sice vás chápu, pane, jsou to zajímavé věci. Já jsem přesvědčen o tom, že uvažujete jako, jako my, ale my máme komisaře pro zdraví, která, který skutečně nadšený, ale zároveň nemá prostředky. Neumožňujeme mu v rámci komise eh, prosazovat zdravotní otázky. Takže kolegové z, z výboru, kteří se zajímáme o zdraví, eh, prosaďme to, řekněme, že, tohle, to, že už toho bylo dost. Well, um, thank you very much. Děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci naší dnešní debaty na pozitivní notečku. Myslím, že na tom se shodneme v našem výboru. No a kolegové, to je také konec naší práce pro dnešek a zítra začneme dvě hodin schůzí koordinátorů a dohromady všichni sejdeme v půl jedenácté.